Tak už ale opravdu začínáme, protože máme před sebou spoustu práce. Pokud nejsou námitky, prohlašuji pořad jednání za schválený. Připomínám, že zasedání je webstreamováno. Máme aplikaci e-meeting, která umožňuje všem poslancům z výboru ITRE a TRAN i jejich politickým poradcům a asistentům mít na tabletu či počítači přístup k dokumentům ze schůze. Máme tlumočení do všech jazyků. Děkuji za to, že jste tady s námi, tlumočníci, říká paní předsedkyně. Jen vám připomínám, jaký bude postup. Začneme hlasováním o zprávě o nástroji pro propojení Evropy. To je zpráva pana Marinesku, paní Virkunen a pana Pavla Teličky. Připomínám, že oba výbory, výbor ITR a výbor pro dopravu, se dohodli, že každé společné zasedání bude předsedáno jedním z těchto dvou předsedů. Já děkuji svému kolegovi panu Buskovi za skvělou spolupráci a také zpravodajům paní Virkunen, panu Marinesku a také panu Teličkovi. Hlasování o této zprávě, především tedy elektronické hlasování, bude mít dvě části. První část, tady hlasujeme vlastně od kompromisu CA1 až po kompromis CA17. Takže článek 17 bude zahrnut. Tomuto hlasování budu předsedat já a druhá část hlasování počínaje kompromisem 18 až po závěrečné hlasování, tak to povede předseda výboru ITRE, takže pan Buzek. Nebude se hlasovat do mandátu pro zahájení jednání. Zpráva bude přímo předložena na plenárním zasedání a plenární zasedání rozhodne o poslání příslušným výborům ITRE a TRAN na konci mezinstitucionálních jednání. Potom předseda výboru ITRE bude moci také informovat poslance, že hlasování proběhne v předem stanoveném termínu na plenárním zasedání. Ještě Předám slovo svému kolegovi, panu Buzekovi, než začneme hlasování. Chcete říct pár slov, pane Busku? Good morning. Dobré dopoledne. Mais quel chaleureux bonjour quand même, c'est sympa. To bylo opravdu vřelé. Ověříme si, jestli máme kvórum. Zahajuji hlasování, abychom si ověřili, kolik máme přítomných poslanců a zda máme potřebné kvórum. Zahajuji hlasování. Ah, les Verts, ils ont voté en plus. Non, mais c'est moi qui vais retirer ma carte. C'est moi qui ai voté. Zelených máme o trošičku více, takže já vytáhnu svoji kartu. Děkuji. V pořádku. Jste připraveni, takže zahájíme hlasování. Kompromis jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis dva. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. Pozměňovací návrh 338. Ne, promiňte. Omlouvá se paní předsedkyně. Teď rovnou přicházíme ke kompromisu 2b. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné. Zahajuji hlasování. Je ferme le vote. Končím hlasování. Je to zamítnuto o jeden hlas. Allez, nous continuons. Pokračujeme. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné. Zahajuji hlasování. Ne, no, ne, no, no, I don't vote. Je ferme le vote. Končím hlasování. Mais vous ne voulez, vous ne voulez, vous ne levez pas la main. Ale vy vůbec nezvedáte ruce. Nedávejte potom zodpovědnost mě. Takže teď přejdeme rovnou k pozměňovacímu návrhu 446. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. Chcete to ověřit? Máte na to právo, takže Zahajuji hlasování. Ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? je to přijato. A teď kompromis 4, 2a. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Kdo řekl, že je to jasné? Nebylo to jasné. Tak vidíte. Pokračujeme. Pozměňovací návrh 556. Kdo je pro? Attendez, attendez. Nous avons le, nous avons voté. Hlasovali jsme o pozměňovacím návrhu 4.2a. Řekli jsme, že je zamítnut. Kompromis 4.2a, ano. Pokud je kompromis zamítnut, tak jdeme hlasovat. Ne, takže to padá. Máte pravdu, máte pravdu. EPP. Uklidněte se, prosím, to dopadne všechno dobře. Zamítli jsme kompromis 4.2a. Protože je tedy zamítnut, máte pravdu, hlasujeme o kompromisu 4.2. Takže o tom teď budeme hlasovat, kde pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato. Věda. Takže teď pozměňovací návrh 556. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, je to zamítnuto. A teď kompromis 4, 3a. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já myslím, že je to přijato, ale radši si to ověříme. Zahajuji hlasování o kompromisu 4, 3a. No, 3. a 3 a No. Calmez-vous, ça va bien se passer. Prosím, uklidněte se. Dopadne to dobře. Teď hlasujeme o kompromisu 4 pomlčka 3a. Ano. Končím hlasování. Et c'est adopté. A je to přijato. Takže přímo přicházíme k pozměňovacímu návrhu 558. Ten má dvě části. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, je to zamítnuto. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné. Takže zahajuji hlasování. Druhá část pozměňovacího návrhu 558. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Teď hlasujeme unblock. To jsou tři pozměňovací návrhy, které následují. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo je pro? Kdo je proti? Je to zamítnuto. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď 597. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné. Hlasujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. tedy úvodní ustanovení 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné. Hlasujeme o úvodním ustanovení 36. Zahajuji hlasování. Le vote est clos. Končím hlasování. A je to přijato. A rovnou přicházíme ke kompromisu 6a. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, je to přijato. Kompromis 6b. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 638. Ne, to taky odpadá. Takže 648, omlouvá se paní předsedkyně. 648, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? A teď přímo přicházíme 898. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? Chcete to ověřit? Dobře, zahajuje hlasování o pozměňovacím návrhu 898. Končím hlasování a je to zamítnuto. Pokračujeme. 658. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. A teď Ale tam jsou dva. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 686. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 689. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. Chcete to ověřit? Dobře. 689. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. A teď 518 eh, řádek 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné. Budeme o tom hlasovat. 518. Končím hlasování. A je to přijato. Pozměňovací návrh 518, pátá odrážka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, je to přijato. 721. 721. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já myslím, že je to zamítnuto, ale ještě to ověříme. 721. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto, ale těsně teď 744. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. Chcete to ověřit? 744? Dobře, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to přijato. A teď Pozměňovací návrh 518, třetí odrážka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. Kompromis 92b. Kdo je pro? Kompromis 92b. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Chcete to ověřit? Dobře, ověříme. Zahajuji hlasování o kompromisu 9.2b. Allez, je ferme le vote. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Kompromis 9.2a. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že je to přijato, ale raději ověříme. Končím hlasování. A je to přijato o dva hlasy. A teď 808. 808, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 794, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to zamítnuto. Kompromis 10, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato. Kompromis 11, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. A teď tady máme ústní pozměňovací návrh ke kompromisu 13. Kdo je pro? Počkejte. Jsou námitky proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? 1, 2, 3 nejsou, takže o tom budeme hlasovat. Hlasujeme o ústním pozměňovacím návrhu k článku 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné. Hlasujeme o ústním pozměňovacím návrhu ke kompromisu 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. Takže ústní pozměňovací návrh a kompromis 13 jsou tímto přijaty a teď eh, pozměňovací návrh 876. 876. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. A teď kompromis 14. Je tam také ústní pozměňovací návrh. Jsou nějaké námitky proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Nejsou. Takže o něm budeme hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je přijat. Takže teď 923. 923, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto, ale vy to chcete ověřit. Dobře, hlasujeme o návrhu 923. Končím hlasování a je to zamítnuto. A přímo přistoupíme k dalšímu hlasování o kompromisu 14. Máme tady několik pozměňovacích návrhů. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já myslím, že je to zamítnuto, ale ověříme to. Zahajuji hlasování. Allez, je ferme le vote. Končím hlasování. A je to přijato. To je dobře, že jsme to ověřili. A teď 971. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já myslím, že je to zamítnuto, ale ověříme si to. Zahajuji hlasování o 971. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 557. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. Kompromis 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. Kompromis 15/2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné. Budeme o tom hlasovat. Zahajuji hlasování o kompromisu 15.2. Končím hlasování a je to zamítnuto. Kompromis 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. A teď budeme hlasovat o dalších pozměňovacích návrzích. 989 a 990. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. Ověříme, hlasujeme o těchto dvou pozměňovacích návrzích. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 991. Kdo je pro, kdo je proti? Promiňte, kdo je proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Je tady nějaká námitka? Ne, není, takže budeme hlasovat o vašem pozměňovacím návrhu, pane Marinesku. Nebojte se, já to mám pod kontrolou. 991, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, je to zamítnuto. Pane Marinesku, vy mi nevěříte. Takže teď hlasujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je mi líto, pane Marinesku, je to zamítnuto. A teď rovnou ústní pozměňovací návrh k článku 17. Jsou nějaké námitky proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Nejsou, takže o něm hlasujeme. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. A teď předávám předsednictví ke kompromisu 18 panu Buzekovi. 10, hm. pardon. 17. Děkuji, skvělá práce. A teď budeme pokračovat. Kompromis 17. 17 nejdřív. 17. Alors, mes chers collègues. Vážení kolegové, prosím vás, když se dobře podíváte na ten postup, tak se tam píše, že tam přidáváme ústní pozměňovací návrh ke kompromisu 17. Takže pokud odhlasujete ten ústní pozměňovací návrh, tak s tím zároveň schvalujete ten kompromis. Takže teď kompromis 18, ano. Takže, pane Busku, vracím vám slovo ke kompromisu 18. Tak to je. Nemáme jinou možnost, než hlasovat o kompromisu 18. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 1012, pozměňovací návrh 1012, 1012 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis 19, pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis 20, pro, proti, zdrželi se, přijato, Kompromis 21 pro, proti, drželi se přijato. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 23 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 24 pro, proti, zdrželi se přijato, 25 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 26 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 27 pro, proti, Ověříme to, prosím. Ověříme. Někde se musíme pozastavit, tedy děkuji, končím hlasování. Přijato. 27a kompromis pro, proti. Zase to ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto tentokrát. Jdeme ke kompromisu 22 pro. Ano, 20 pomlčka 2. Řekl jsem to tak, 22 pro, proti, ověříme. And I close the vote. Končím hlasování. Zamítnuto. 1074 pro, proti. Pro pána krále musíme to ověřit. 1074. Dva výbory, spoustu starostí. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 28 s ústním pozměňovacím návrhem od strany Lidové. Má někdo nějakou námitku? Za prvé, má někdo nějakou námitku? Máte-li někdo nějakou námitku? Přihlaste se, nikdo nemá, tak tedy pro, proti, zdrželi se. Přijato. 78, 79, 80, 81, identické, všechno spolu. Pardon, pardon, pardon, pardon. Čekám, čekám, čekám. Jste připraveni? Jste všichni připraveni? 78 81 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 k bodu úvodních ustanovení 3a pro, proti, zase to ověříme. Ověříme kompromis 3 k bodu úvodních ustanovení 3a. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 9, bod úvodních ustanovení 4a. Pro, proti. To taky musíme ověřit. Ověříme tedy bod úvodních ustanovení 4a, kompromis a kompromis 9. Končím hlasování. Zamítnuto tentokrát. Takže budeme teď hlasovat o kompromisu 9 k bodu úvodních ustanovení 4. Pro, proti, ověříme to. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 9, bod úvodních ustanovení 4a nový pro, proti, drželi se. Ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 3, bod úvodních ustanovení 4b nový pro, proti, drželi se zamítnuto tentokrát. 1, 6, 5 pro, pro pána Jana. Ještě jednou. 1, 6, 5 pro, proti, drželi se přijato. 180 pro, proti, drželi se, ověříme to. Končím hlasování. Přijato. A teď dva dva čtyři 224. Prosím, najděte si to. Pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. 233. Pro. Proti. Drželi se. Ověříme. 2, 3, 3. Končím hlasování. Přijato. 239 pro, proti. I tohle ověříme. Ještě jednou. 239. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď jdeme 308. 3 08. Pro, proti, to ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. Konečné hlasování jmenovité hlasování o celé zprávě, tak jak teď byly pozměňovací návrhy přijaty či neschváleny. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato docela jasnou většinou. Gratuluji panu zpravodaji, všem zpravodajům a děkuji velmi, paní předsedkyně. Byla to s vámi skvělá spolupráce. Děkuji mnohokrát, milí přátelé. Hlasování na plénu by se mělo odehrát v prosinci 2018. Děkuji vám všem za účast. A milí přátelé, prosím, prosím, výbor ITRE budeme pokračovat v4, Q2, takže předpokládám, že všichni se teď odeberete do místnosti 4Q2 od 10 hodin, prosím. Výbor Trán bude pokračovat v hlasování v tomto sále. Budeme pokračovat v práci v 10.30. Hlasovat se bude v 10 hodin 30 minut. Mes chers collègues de la commission transport, si vous regardez bien... Kolegové, prosím vás, pokud se podíváte na svůj pořad jednání, tak je tam jasně uvedeno, že hlasování začíná v 10.30, protože, protože paní Meissner, protože v 10.30 přijdou ještě další technici, takže je to napsáno na vašem hlasovacím seznamu. Nous restons la commission transport. Výbor pro dopravu zůstává v tomto sále, ale začínáme až v 10.30 s hlasováním, protože technici je to napsáno na vašich dokumentech.